je to třeba udělat, abychom tedy zajistili nejenom stabilitu eurozóny, ale zároveň stabilitu celého jednotného trhu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. dostal jsem návrh usnesení na závěr této rozpravy. Rozprava je ukončena a zítra ve 12 hodin se bude hlasovat. Dalším bodem programu je zpráva pana Davida Martina. Jedná se o vyloučení některých zemí silních preferencí. A slovo má pan zpravodaj, pan David Martin, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, EU historicky jednostranně preferovala e, partnery e, ze skupiny AKP to spochybnilo VTO a došlo k eh, výjimce VTO do roku 2007, které nám umožňovalo tyto jednostranné preference. To už eh, mělo vypršet. Eh, byly podep- pokud by byly podepsány dohody o ekonomické spolupráci EPA, tak bylo mm, schváleno ustanovení 15.20.2007, které mělo poskytovat přechodné úpravy, což mělo zajišťovat bezcelní přístup po 37 zemí kde EPA ještě nebyly podepsané nebo ratifikované. Evropská komise se nyní domnívá, že toto dočasné řešení by mělo skončit a jejich návrh je ty, tento preferenční přístup 1. ledna 2014 zrušit. Podle mého názoru eh, je to napůl správně. Je pravda, že to eh, nařízení bylo dočasným řešením a proto je rozumné, aby byl stanoven konec. Také je spravedlivé pro ostatní rozvojové země mimo AKP, země v na podobné ekonomické úrovni, aby dostali eh, výhody, které, kterým, které jsou jim upírány. Avšak musíme tento návrh vidět v kontextu stávající e, atmosféry jednání o e, ekonomickém partnerství a nesmíme vytvářet dojem, e, férový nebo ne, že nutíme africké země, aby podepisovali a ratifikovali EPA, aniž by měli často pečlivě zvážit. Proto výbor pro obchod stanovil lhůtu 1. ledna 2016, což dává lhůtu zemím AKP, že skončí jejich preference, ale současně dá reálnou, eh, reálný časový harmonogram pro dokončení jednání. Někteří kolegové během diskuse řekli, že toto je další prodloužení lhůty, ale není Doposud jsme totiž neměli žádnou lhůtu. Toto je první návrh lhůty. Pokud bude schválen, je důležité si uvědomit, že to bude jasně dáno, protože nebude možné to změnit bez dalšího návrhu komise, bez souhlasu parlamentu i rady. A je nepravděpodobné, že by komise takový návrh předložila. Komise se domnívá, že ten termín 14 by urychlil jednání o EPA. Já jsem mluvil s kolegy o řadě těchto zemí a ti věří, že opak je pravdou. Většina se domnívá, že 2014 eh, je rozumný cíl. Pokud bychom proto měli hlasovat, tak bychom vyloučili 17 zemí z toho programu, které prostě nebudou schopné uh, ten eh, termín 2014 splnit. Přičemž rok 2016 je dosažitelný cíl, že z organizačních politických důvodů jsem pro, z důvodu ekonomických se domnívám, že 2016 je dosažitelný cíl a v této fázi doufám, že přesvědčíme komisi, že toto je, ten, je dobrý cíl pevně stanovené datum konce preferencí, ale současně čas k jednání. Děkuji. Děkuji a teď bych eh, požádal pana komisaře de Huchta, aby vystoupil jménem komise. Děkuji, eh, pane předsedo a vážení poslanci. Někteří z vás jste eh, dostávali děsivé zprávy, že prý Evropská unie málem pohřbívá eh, tyto eh, nejméně rozvinuté země. Jak jste právě slyšel zpravodaje, ale neslyšeli jste jinou věc. Až do konce 90. let africkým, karibským a tichomorským zemím Evropská unie poskytovala zvláštní jednostranné eh, preferenční cla, které byly štědřejší než normální. A byli jsme za to napadáni naopak v Ženevě našimi partnery. Podle pravidel VTO zvláštní preference nemohou provádět diskriminaci mezi zeměmi zeměmi v podobné hospodářské situaci. Kromě výjimky, kterou jsme naposledy dostali na období 2000 a 2007. Mezitím ovšem eh, se čekalo, že naše obchodní vztahy uvedeme do souladu s pravidly e VTO. V roce 2002 EU a AKT podepsali smlouvu z Kotonu. Eh, bez eh, donucování se zhodli modernizovat obchodní vztahy a obchod. Do té doby dokonce i tyto velice štědré preference nestačily, aby se zvýšily exporty AKT do Evropy. Naopak mezi rokem 1967 a 1999 podíl AKT eh, upadl 77 na 2,5 z celkového eh, podílu eh, exportů. Takže zejména v článku 60 do z eh, Kotonu dohodě se dohodlo, že vytvoříme nový eh, mechanismus, eh, který by byl v souladu s VTO, ale byly tady špatné zkušenosti s těmi jednostrannými preferencemi. Ale zase to odpovídalo tehdejším politickým náladám. Mezinárodní komunikace, komunita jako taková nakonec pochopila, že rozvojové politiky neudržují vždycky, které neumožňují udržovat dobré řízení, nejsou udržitelné udržitelné. Proto to musela zobrazit i politika obchodu v Evropské unii. Říkal jsem a už jsem říkal, že politická hodnota bilaterálních eh, dohod je, že vytváří takové eh, politiky, aby se mohly řídit realizace komerčních závazků. Eh, krom toho, že se tedy stimuluje dvoustranný proud zboží, Eh, snižují se také eh, překážky a eh, snižuje se možnost korupce. Chtěl bych to zopakovat. V roce 2007, tedy v době, kdy my jsme vedli a uzavřeli zhruba s polovinou ze zemí dohody o hospodářském partnerství, Evropská unie v dobré vůle přijala také příslušné nařízení, aby to umohlo těmto part, umožnilo těmto partnerům trvalé Eh, mít přístup na naše trhy bez kvót a bez cel. A naši partneři AKT, jak jsme chápali, eh, zase eh, to budou do roka podepisovat a ratifikovat. Většina partnerů skutečně tak učinila. 18, ale tak neučinilo až do posled, minulého roku, ale pak Zimbabwe zatím mnou tuto dohodu podepsalo devět ale eh, budou mít i nadále bezkvótový status, protože i nadále mají nárok na všechno, eh, kromě zbraní tedy. Tím zbývá jenom osm zemí, kterých se týká ten návrh, který tady dnes diskutujeme. Abych se vyjádřil jasně, jasně hovoříme o Botswaně, Kamerunu, eh, pobřeží polory Fidži, Kenia, Tanzánie a Svazijsko. A proto si kladu otázku, proč konkrétně těchto zemí potřebuje více času, aby se přizpůsobili na situaci, která byla dohodnutá před mnoha lety, když e, ostatní země už se uspůsobily našemu návrhu za dobu kratší než tři roky. Širší obrázek o e, dohodách o hospodářském partnerství nám zavdává na důvod k starosti, protože s nimi spolupracujeme a je tady jenom málo nevyřešených otázek s, s východoevropskou eh, africkou komunitou a také s, rozvojovou, eh, s rozvojovým společenstvím SADEK. Navíc eh, realizujeme dohody, které byly uzavřeny v roce 2007 eh, s karibskými zemi, s Papuánskou Novou Gideou a také se čtyřmi východo- a jihoafrickými státy. Některé z nich rovněž pokračují vyjednávat tak, aby dosáhly komplexních regionálních dohod. Teď eh, eh, o čem jde v těchto dohodách. EPA eh, z roku 2000, které byly do roku 2007, tam už se nejedná o vyjednávání, jedná se o komplexní dohody a někteří tvrdí, že je to natolik komplexní, že by se měla prodloužit ta lhuta. Ale tady se jedná o minulost, nikoliv o budoucnost. Je tady dnes velký odpor těch, kteří by chtěli rozšířit status quo. A nutně se musím zeptat, zda eh, tady nesklameme tím slibnou podnikatelskou třídu v těch osmi slibných zemích, jestliže rozšíříme, prodloužíme tuto lhutu. Proč Keniané, eh, eh, ne, nebo po, po, podnikatele z pobřeží Slonoviny, jestliže mají dobré nápady, jestliže vědí, jak se dostat na trh, mají tam dobrá okénka na trh, proč by měli pokračovat platit velká cla, dejme tomu ještě až sedm let. A přece vstupy jsou drahé. E, kolik nových pracovních příležitostí by se dalo vytvořit, kdyby tarifové bariéry byly odstraněny? Proč pořád se díváme na Afriku, na karibské státy a mořské státy jako na země, které sotva mohou vyvážet něco jiného než základní e, zemědělské komodity? Ale někdy, když někdo chce tvořit dobro, e, tak dělá přesně naopak. Já jsem se e, zavázal v únoru 2010 tomuto parlamentu, že budu podporovat a dále e, upevňovat multilaterální obchodní režim. Tehdy jsem také chápal, že je třeba, aby vyjednávání o EPA e, byla úspěšná tak, aby byly v souladu s pravidly VTO a přispívali k rozvoji. Jakožto komisař musím také dodržovat zákony EU. Já jsem také přesvědčen, že e, toto je e, v zájmu chudých zemí. Proto i nadále si myslím, že je dobrý návrh komise, aby ten pozměněný návrh vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a doufám, že toto uvažování přesvědčí i parlament. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Nyní mají slovo řečníci jménem politických frakcí. Pan Fielner z EPP. Pokud um, má tato diskuse mít smysl, tak se musíme vrátit uh, k tomu, proč tady jsme. Uh, důvodem je, že naše obchodní dohody s těmito státy AKT byly prostě vyhlášeny za protiprávní a byly diskriminující v eh, ostatním chudým zemím. Proto jsme se rozhodli, že půjdeme touto cestou, že jsme chtěli vyjednat dohody o hospodářské spolupráci s těmito zeměmi a to si vyžádá dlouhou dobu. A to je neakceptovatelné. Proto vyzýváme všechny, aby se tyto smlouvy realizovaly co nejdříve protože jenom takovéto dohody zabezpečí skutečný rozdíl rozvoji těchto zemí a investice a dobrou zprávu. Jednoduše tady byly tyto dočasné obchodní preference a šlo o to, aby se překonala ta propast mezi nezákonnými protiprávními smlouvami, aby se zabezpečily nové dohody. A jednoduše teklo hodně času. Hovoří se o nějaké výjimce. Dokdy má trvat ta výjimka? Bylo řečeno, že na věky socialisté do roku 2016, že by to bylo dočasné. A já mám pocit, že kdykoliv, ale ne teď. To je tedy dočasné. A teď už uplynulo 12 let a to je, myslím, dostatečně dlouhá doba. Jde o to, že ty dočasné celní tarify byly nespravedlivé vůči ostatním chudým zemím, které se nacházejí v jiných regionech a také vůči těm státům, které respektují stávající pravidla. Proto máme určitou zodpovědnost a musíme omezit tato dočasná pravidla časově. Musíme být otevření a jak řekneme, že tato dočasnost je neomezená, tak nikdy nebudeme mít tyto dohody o ekonomické spolupráci, o partnerství. Proto je v našem zájmu rozhodovat, eh, co je, rozlišovat, co je spravedlivé a co ne a podpořit ten návrh, který byl předložený a ukončit dočasnost tohoto řešení. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se shodli na tom, že by bylo dobré mít první čtení, abychom co nejrychleji měli jasná pravidla. Myslím, že to je nejlepší hlasovat o všech um, pozměňovacích návrhů a um, vložme konečné hlasování, abychom vyjasnili některé věci s radou. Myslím, že jsou věci, na kterých se shodneme. To je můj návrh pro vás a apeluji na pana zpravodaje, abychom se snažili najít dohodu v prvním čtení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní máme otázku mm, od pana Kamala na pana Fielnera. Jste připraven odpovídat? Pan Kamal, máte slovo. Já bych se chtěl zeptat pana Fielnera, zde se domnívá, že je spravedlivé nutit ty země, které se rozhodnou, že se neúčastní EPA, které nevěří, že e, na obchodu může platit jednotné řešení, že by to nemohli e, to, mít toto preferenční e, uspořádání prostě proto, že by odmítli se přihlásit k EPA. Myslíte si, že to je spravedlivé? Je to jasné, nikdo nikoho nenutí, aby něco podepsal. Je to nabídka od nás. Dát jim možnost vyjednat EPA. Pokud se rozhodnou, že to nechtějí, tak budou uh, vnímány stejně jako ostatní chudé země. Stejně jako země, uh, které nejsou AKP. Ale říci, že protože jste byli jednou součástí nelegální obchodní dohody, budete vždycky součástí, to není fér. Ani pro ty, co podepsali EPA, ani eh, pro ty, kteří nikdy nebyli součástí toho původního ilegální um, obchodní dohody. Děkuji, pan Bent Lange, socialisté a demokraté. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Já se domnívám, u těch jednání o EPA musíme mít vždy na paměti, že tam platí různé předpoklady, různá východiska. Máme Evropskou unii se silným komisařem, mnoha úředníky, kteří se sednou k jednání k, s mladými státy, kteří mají malé kapacity, proto je více eh, jaksi správné dát těmto zemím více času. A nesmíme vzbudit dojem, že eh, prudkým náhlým ukončením přístupu na trhy vykonáváme na tyto státy trh, tlak. Eh, nechceme nutit nikoho, aby něco podepsal, ale aby partnersky Eh, byla vyjednána řešení s těmito státy, který by, která by byla akceptovatelná pro obě strany. A to často potřebuje více času. Proto podporuje sociálně demokratická frakce návrh Davida Martina, aby tento čas dva roky dal. Ale omezit to jasně na ty dva, jenom na ty dva roky, aby byla využita možnost najít tedy řešení. Proto vás prosím podpořit tento kompromis, protože má většinu ve výboru a je to jasný signál pro ukončení, ale možnost k vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji jménem liberálu a demokratu pane Rinaldi. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Podporujeme návrh kompromisní, který dospěl k vyváženému řešení. Máme jasný datum, jasnou lhůtu a všichni musí přemýšlet o tom, zda tedy zamítnou návrh komise. Pakliže ho přijmeme, budeme mít o pár let navíc a budeme moci také víc vstříc prozbám zemí AKT. Možná bychom tady neměli nic dramatizovat. Řekl to i pan komisař ve svém úvodním slovu. Hovoříme o velice omezeném obchodním množství ale přesto pro určitá hlavní města zemí AKT je to důležité rozhodnutí, ke kterému zde zítra dojde. Víme, eh, co stojí ve hře pro určité zemi AKT. Pakliže budou mít příliš krátké lhuty, eh, které eh, tyto země vnímají jako vnucené, není možné si představit, že bychom tím dospěli k vyjednání, rychlejšímu vyjednání hospodářských partnerských dohod. Vždyť i my si je přejeme, musíme postupovat co nejlepším způsobem a sice prostřednictvím přesvědčování. Eh, možná, že kdybychom jim dali o dva roky víc času, no dobře, třeba ty dva roky nebudou tak zcela nezbytné, ale Během této doby bychom mohli také posílit naší vyjednávací schopnost eh, a zvýšit síť vyjednávacích partnerů eh, i mm, například to skontaktovat jednotlivé poslance v národních parlamentech dotyčných zemí, eh, kteří by také mohli ovlivnit diskusy v jejich respektivních zemí, protože zatím si stěžují, že nemají dostatečné informace. Mohli bychom pracovat více s veřejností v AKT i s nevládními organizacemi, s parlamentem, tak, aby jsme jim lépe vysvětlili náš postoj. Děkuji a nyní paní Francesca Keller. Děkuji. Návrhem aby se země AKT vyloučily ze zvýhodněného přístupu k trhu, se pokusí komise jim vnucovat eh, dohody o volném obchodu, ale to nejsou žádné žádné partnerské dohody. Jedná se výlučně o zájmu EU a nikoliv o e, zájmy eh, v partnerských státech. A to rozhodně neposlouží zredukování chudoby v těchto zemích. Takové země jako Kamerun, eh, pobřeží Slonoviny a Namibie budou silně dotčeny eh, těmito návrhy. Určité projekty eh, se rozpadnou, kdyby například v Keni došlo k tomuto navrhovanému postupu. Nemůžeme eh, verbovat ve světě pro volný obchod a mínit tím jenom to, aby si prosím pěkně kupovali jiné země naše zboží. Pakliže se skutečně komise domnívá, že je třeba podporovat volný obchod, tak by ho neměla blokovat a Evropský parlament by měl tento návrh zamítnout, tak jak nám navrhuje příslušný výbor. Děkuji mnohokrát. Helmut... Děkuji a není Helmut Scholz ve jménu GUE. Pane komisaři, paní, pane předsedo, vážení kolegové, dnes tady hovoříme o návrhu, který, domnívám se, pakliže by byl realizován, by velice poškodil pověst Evropské unie. Když sedíme s našimi partnery vyjednávání, nemůžeme jim dát pistoli na prsa a hrozit jim, že když nepodepíší, vyloučíme je z evropského trhu. Tímto postupem se bude diskreditovat Evropská unie. Velvyslanci všech dotčených zemí v četných rozhovorech popisovali, co pro ně všechno stojí ve hře, pro ně a pro jejich obyvatele. Je třeba Eh, abychom eh, více pochopili eh, naše partnery v afrických zemích a proto Gáby Cimr a zcela naše frakce zamítá postoj Eh, předložený komisí a podporuje stanovisko stínového zpravodaje, který se touto zprávou zaobíral. Eh, my apelujeme na vás, kolegyně a kolegové v parlamentu, abyste si uvědomili, oč co jde, abychom nerozbili desetiletí spolupráce a opatrného nacházení kontaktů. Eh, dojde ke jmenovitému hlasování. Pane komisaři de Gucht, eh, vaše nařízení by způsobilo jako nálož v afrických státech, v Keně a v ostatních eh, státech by došlo k izolaci a vlastně byste tím připravil Evropskou unii o tyto partnery. Nikdo by z toho neměl radost. Vaše výčitka směrem k Afričanovi nespravedlivá. Uh, vlastně vy je trestáte za spoždění, které jste způsobili sami. Proč komise například chtěla dávat daně za vývoz zboží z Namíbie? Já tomu říkám, že by se mělo chytře hospodařit a dát novou výhybku pro to, abychom pomohli poli- rozvojové politice. Pane komisaři, zatím jednáte krátkodobě a ohrožujete tím rozšíření obchodních kontaktů Evropské unie. Navrhu vám, abyste stáhl tento návrh. Děkuji. Další řečník na seznamu je Vital Moreira. tato legislativní iniciativa komise otevírá dvě otázky. První je, zda může EU stáhnout preference, které mají jednostranně státy AKP. Otázka ratifikace partnerských dohod e, z Kotonu. Dále, jaký časový harmonogram může být pro vyjednání těch dohod, když Kotonu nestanoví žádný termín z verze z roku 2007? Nařízení z roku 2007 bylo přechodné, za druhé pravidla VTO říkají, že tato pravidla jsou ilegální a porušují legislativu VTO a za třetí obchodní preference unilaterální povahy by byly nespravedlivé pro méně rozvinuté země, které nejsou v AKP a neměly stejné preferenční pravidla jako státy AKP, které již mají EPA z EU. Co se týče časového harmonogramu, tak výbor nepřesvědčil komise a chce prodloužit termín o dva roky. Místo roku 2014 chce 1. leden 2016 to je rozumnější přístup. Avšak nechceme to prodlužovat příliš. To by prodloužilo stávající nespravedlivou situaci. Doufám, že zpráva Davida Martina bude přijata. Jednu minutu, pan Murphy. Eh, existuje výraz pro tento návrh zrušit bezcelní přístup pro eh, z řadu zemí z eh, afrického regionu. Říká se tomu vydírání. Ztráta přístupu na trhy by mohla uzavřít evropský trh pro některé sektory a byl, znamenal by katastrofu pro některé ekonomiky. Například Namibie daně na vývoz eh, hovězího by představovaly nějakých 60 milionů euro. Já sdílím stanovisko zpravodaje, které říká, že hlavní důvod návrhu komise je zvýšit tlak na tyto státy, aby podepsali dohody o ekonomickém partnerství. Opozice vůči EPA roste v regionu mezi, ze strany odboru občanské společnosti a nyní komise se rozhodla, že donutí ty země uzavřít dohody, které nejsou v zájmu pracujících malých a drobných farmářů v daných zemích. Proto nezdílím stanovisko zpravodaje, že bychom jim měli dát více času. Návrh komise musí být zamítnut. Děkuji. A teď eh, paní Maria Badia Ikučet. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ptáte se, proč bychom měli dát více času zemím na ratifikaci a myslím si, že odpověď je následující, že ne všichni jsou připraveni dokončit ratifikaci. Jsou tam rozdílné situace politické a ekonomické, které jsou velice náročné. Proto bych se vás chtěla zeptat. Eh, pomůžeme těmto zemím, aby se dále rozvíjely, anebo je uvrhneme ještě do horší situace, v níž jsou nyní. Domnívám se, že datum 2016, které navrhuje, ne, by, jim navrho, by jim umožnilo splnit eh, požadavky, které se na ně kladou a zároveň by tady byla větší právní jistota pro evropské podniky a respektivní země, které musí přispívat eh, k rozvoji ve svým vlastním zemí. A kromě toho ve těchto, tyto dva roky navíc neznamenají signifikativní rozdíl v našich závazcích vůči Světové obchodní organizaci. To znamená, že zítra budu hlasovat pro návrh prodloužení huty o dva roky a byla bych ráda, kdybyste to, pane komisaři, vzal na vědomí. Děkuji mnohokrát a slovo má pan Kašma. Pardon. Děkuji, pane předseda. Eh, já myslím si, že to má eh, vyvinout nátlak na eh, vlády zemí AKT, aby to podepsali a ehm, ratifikovali bez ohledu na to, zda sporné otázky byly už vyřešeny. AKT musí řešit nejdůležitější výzvy se kterými se střetávají, například regionální integrace. A Evropa musí vědět, že tato integrace trvá. Víte z vlastní zkušenosti jako předseda delegace pro vztahy s Jižní Afrikou mě hlavně zajímá, aby tady byla uspokojivá dohoda pro všechny a týká se to Sadat EPA. Zatím obě strany, jak se zdá, jsou zakopány ve svých pozicích a žádná není schopná se z toho dostat. Takže takovýto termín, taková ta lhuta by mohla být sice stimulem, ale také gilou gilotinou. A nějak by to nepomohlo těm, kteří to nejvíce potřebují. Proto plně podporuji doporučení pana Davida Martina, aby lhuta byla do roku 2016. Myslím si, že to je dobrý kompromis pro všechny a zejména letos, protože to bude opravdu test, kde se vyzkouší vztahy mezi EU a africkými a pacifickými zeměmi, protože revidujeme také dohodu kot, kot, kotonu a na stroj pro rozvojovou spolupráci a rozvojový fond musíme to udělat dobře. Tak, děkuji a teď eh, máme Catch the Eye a nejprve to bude pan Joe Ferreira. Eh, pane předsedo, pane komisaři, eh, tento návrh na řízení je velkým příkladem nepřijatelného vydírání s čím se setkáváme v rámci EPA s AKT. Je to součást strategie komise, aby porušila unit, uni, jednotu AKT. Na každou z nich tlučí zvlášť a pak těží z tohoto vydírání. A jsou to dohody, které mají pouze negativní důsledky pro země AKT. A E, proto je plně oprávněný odpor proti tomu a musíme tyto země za to respektovat. Musíme posilovat vztahy přátelství a spolupráce se zeměmi AKT. Musíme si pamatovat, že to jsou svrchované země a musíme respektovat jejich jedinečné charakteristiky a nesmíme jim vnucovat vztahy typu neokolonismu, které by dostali do podřízeného postavení. Další bude pan Patricili Julian. Prosím, pane, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, Uvědomujeme si, že vyjednávání se zeměmi AKT jsou velice svízelná a dlouhodobá. Na jedné straně, když na to krátce políme, vidíme, že pouze z 18 z 36 zemí eh, splnili požadavky a ostatní eh, prostě se snaží završit co možná nejrychleji dohodu s rizikem, že nestihnou tu lhůtu, která jim byla stanovena do roku 2014. Na druhou stranu víme, že eh, a víme to už z nařízení z roku 2007, že to bude pouze dočasné opatření. Proto se domníváme, že návrh našeho zpravodaje znamená co nejlepší řešení aby měly země AKT nezbytný čas pro uzavření nezbytných jednání. A, to, a domníváme se, že první leden 2016, pakliže nebude mít většinu, měli by kolegové všichni v parlamentu odmítnout tento návrh. Děkuji, ta se velice zajímavá. Kdybych mohl, také bych si vzal slovo, ale nemůžu. Proto musím požádat komisaře de Uchta, aby uzavřel diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám mohl dát minutu svého času, pokud mě nebudete pak přerušovat. Já chápu řadu připomínek, které tady padly, ale chci vás eh, požádat, abyste se drželi faktů. Tady jde o to, že řada států ještě nepodepsala nebo ratifikovali dohody, které se uzavřely v roce 2007. Takže jde o minulost. Ta představa, že je chceme nutit uzavřít a ratifikovat ekonom, dohody o ekonomickém partnerství není správná. Já jsem zmínil osm států, je to omezený počet zemí, které by se to mohlo týkat. A já je znovu přečtu. Kamerun, eh, Břížislanovina, Břiži Slonoviny, Kenia, Svazijsko, Ghana a Fidži. Jsou to země s nižším středním příjmy, pak je tam Botswana a Namíbie, které jsou, mají vyšší střední příjmy. Takže se to netýká žádným způsobem rozvojové země, rozvojových zemí, které mají dvě kategorie. LDC, které mají všechno kromě zbraní, to pokračuje, pak jsou ty další, které mají GSP nebo GSP+. Takže nejde o ty země, ale jde o to, že když neukončíme nařízení o přístupu na trhy, jak, která existuje a vždy byla dočasná, tak budeme mít omezený počet zemí z mnohem větší kategorie, která by měla unilaterální přístup na evropské trhy, že mohou exportovat bezcelně všechno kromě zbraní. Takže byste vytvořili nerovnost mezi těmi osmi státy, které jsem jmenoval, a nějakými 50 nebo 60 zeměmi, které jsou v jiné pozici. Dále nutíme někoho k tomu. Ne, nenutíme pokud nechtějí ratifikovat dohodu, kterou sami uzavřeli v roce 2007, pokud to neudělají, tak i přesto můžeme s nimi jednat o dohodě. Ale nevidím, proč bychom byli nefér, proč bychom je e, nutili, vydírali, e, když požádáme někoho, kdo uzavřel dohodu v roce 2007, před pěti lety, a bylo to vyjednáváno tři roky a už měli do roku 2000, měli už své systémy přizpůsobit. Mm, takže mm, jim říci, podívejte, ratif, udělejte to, co jste slíbili. Měli jste 5-7 let podle toho, kdy jste začali a dáme jim další rok a půl jenom k ratifikaci, ne k vyjednávání nové dohody, ale k ratifikaci. Je to nefer, je to vydírání, je to ohrožování opozice eh, nebo v Africe? Nemyslím. Bern Lange, vy jste říkal, že je konfrontace mezi silnou komisí a slabými státy, to jste říkal. Především děkuji, že nám říkáte, že jsme silná komise, to je dobré, ale víte, tyto státy, některé jsou slabé, ale nejsou to ty nejslabší. Jsou mm, to ty, které jsou slabší než LDC a e, rozvojové země, ale tady mluvíme o země se středními, ničími středními příjmy. Otázka není to, zda jsou slabé nebo silné. Otázka je, by ratifikovali, co vyjednali v minulosti. My je do ničeho nenutíme, jenom aby dodrželi závazky, které přijali před nějakou dobou. Poslední věc pro pana Kellera. Bylo by v protikladu k mému sdělení, že obchod může propagovat, prosazovat rozvoj. To není pravda. Vidíte teď, podle stávajících programů, že objem obchodu klesá, drasticky klesá. A proč? Protože obchod to je víc než exportovat něco na jiný trh. To je účastnice toho trhu. To je obchodovat oběma směry je, o, je to o infiltraci, skutečně o tom, aby existovalo živé, aby existovaly živé tržiště, odkud by se vyváželo na Evropské un, do Evropské unie. A já bych se přála, aby k tomu docházelo více než v minulosti. Já jsem smutný e, z toho, že objem obchodu s Afrikou klesá, měl by stoupat a já jsem připraven být flexibilní v EPA, které budeme sjednávat s řadou regionálních um, organizací. Nemám problém s asymetrií. Já doufám, že budou vyvážet více do EU. My jim pomáháme Aid for Trade, poskytujeme, umožňujeme obchodování. Andris Piebald se mnou naprosto souhlasí, ale oni by měli plnit své závazky, abychom mohli abychom se dostali dál a abychom měli jasný právní systém práva a povinnosti eh, ve vyjednaném rámci. To chceme a to je také důvod, proč stojím za tím návrhem, který jsme předložili. Doufám, že při zítřejším hlasování to zohledníte. Není to proti Africe. Je to pro dobré vztahy se zeměmi, obchodní vztahy, které by se měly rozvíjet a měly by se začít vyvíjet. Většina těchto zemí je subsaharská Afrika a to není náhodou. A s tím bychom měli něco udělat, to je naše povinnost. Děkuji, pane komisaři, a teď bych rád požádal pana Martina aby pronesl závěrečné poznámky. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, budete muset sněmovně vysvětlit, proč některé země, které eh, zahájily jednání a uzavřely EPA, je ne, ne ratifikovaly. A jak mnozí říkali, jedním cílů těchto dohod je prohlubování regionální integrace. Přičemž dostáváme některé země, když nejdu nemožného, tak eh, těžkého postavení. Například Kenya eh, podle svých vlastních ekonomických zájmů by to ratifikovala. Když to udělá unilaterálně, tak poruší své vztahy eh, s východoafričany a dostáváme je do této situace, kdy buď eh, dojde k porušení jejich vztahu, anebo utrpí hospodářskou ztrátu. Na průmysl, který tam mají, je pro ně velice důležitý, jejich výroba je důležitá a jestliže toto nařízení projde, pak budou poškozeni. A zároveň zároveň Vy eh, zřejmě budete mít dohodu o volném obchodu eh, s Kolumbiem, která je jejich největším soupeřem v této tradiční výrobě. My nechceme nebo žádáme o ochranu do nekonečna, ale minimálně řekáme, dejte jim aspoň dva, tři roky, aby našli takové řešení, eh, které by umožnilo řešit cíle EPA a zároveň, aby se udrželi v regionálním partnerství. To se týká Jižní Afriky. Eh, zase Botswana a Namibie jsou pod stejným tlakem ve svém vztahu vůči Jižní Africe. Pane komisaři, já se na to dívám docela jednoduše. Vy chcete rok 2014, aby to dalo impuls jednáním. Já nechci 2014, protože si myslím, že to udělá přesný opak. Za prvé, to zhorší náladu a vztahy mezi eh, zeměmi AKT a pak si myslím, že to je nemožná lhůta, která se nedodrží. Čili my vám pouze říkáme, říkáme, aby se to neuspěchalo, aby se nastavil termín a opakuji, co jsem říkal na začátek, že ten už by byl opravdu stanoven naprosto pevně, který by byl naprosto nehybný. 2016 to není nereálné. Africkým státům to dá čas, aby se připravili, ale zároveň, jak doufám, pak my budeme vypadat rozumnější a méně netrpěliví. Děkuji, děkuji pane zpravodaji a tím končím tuto rozpravu a zítra v, v poledne se bude hlasovat. Teď přecházíme k dalšímu bodu na našem jednacím pořadu a to bude zpráva Kristiana eh, Karinše mezivládní dohody uzavřená mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky.